Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme. Asi jste si všimli, že jsou mezi námi hosté. Tady na pódiu jsme velice rádi, že zde jsou. Je zde také paní předsedkyně výboru DEVE. A jsou zde kolegové z nigerského parlamentu. Všichni jsou zde kvůli následnému bodu přes, představím vám je všechny. Je tady také pan velvyslanec, toho vám také představím, až k tomu přijdeme. Na, na začátek mi však dovolte sdělit vám několik málo sdělení. Nejprve tedy přijetí návrhu pořadu jednání, pak když nejsou námitky, tak je to přijato. A pak eh, tady máme celou řadu oznámení, v první řadě jazykový profil. Tlumočení není k dispozici dánsky a gailsky. Dále doporučení koordinátorů, to musíme podle článku 205 schválit. Nejprve tedy potvrzení doporučení eh, koordinátorů schůze 24. května, to najdete v dokumentech ke schůzi. Za další jmenování zpravodajů pan Mamikins. Za SAD je zpravodajem k návrhu k nařízení ohledně uvádění na trh a používání prekursorů výbušnin, dále Bodil Valero, Frontex a dohoda o stavu EU FIROM, pan Radev, zpravodaj ke směrnici stanovující pravidla usnadňující finančních a jiných informací za účelem prevence, detekce, vyšetřování a tak dále trestných činů. Pan eh, Ungarino za EPP je zpravodaj k rozhodnutí rady, co se týče Brazílie a e, ukončení režimu krátkodobých víz. A pak také stanoviska. Pan Zdechovský EPP bude navrhovatel stanoviska k implementaci dohody a tak dále o posílené spolupráci. To je stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy AFKO. Potvrzuje výbor tato doporučení? Ano, takže jsou potvrzená. A teď ještě několik dalších sdělení k prováděcím aktům a aktům v přenesené pravomoci. Eh, já teď tedy nevím, jestli vám to musím předčítat nebo co. Jste si jistá? Aha. Tak to asi bude trošku nudné, ale budu vám to muset přečíst, protože nemám dovoleno to nepřečíst. Takže trpělivost. Tedy eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. 25. května parlament obdržel následující za prvé návrh eh, prováděcího rozhodnutí komise stanovující opatření pro systém EES, za druhé eh, Nová Kaledonie a francouzská Polynésie, související teritoria. Přijetí těchto eh, prováděcích aktů bude, eh, bylo sděleno všem členům LIBE, přičemž termín pro eh, navržení námitek byl také stanoven. Pak, když máte nějaké námitky, informujte laskavě sekretariát LIBE před 8. červnem. A pak 25. května parlament obdržel následující za prvé pro, návrh prováděcí roznutí komise stanovující kvalitu rozlišení a tak dále pro, za účelem tedy biometrické verifikace a identifikace v rámci systému EES. Za druhé to bylo e, návrh rozhodnutí opatření pro přístup k datům v systému EES. Za třetí opatření pro pozměňování mazání a pokročilé mazání dat se systému EES. Za čtvrté, prováděcí rozhodnutí ohledně specifikací a podmínek eh, ohledně webových služeb systému EES. Za páté, návrh rozhodnutí ohledně výkonnostních požadavků systému EES jako celku. A nakonec, návrh rozhodnutí stanovující eh, specifikace a podmínky ohledně datových úložišť systému EES. Pakliže máte někdo nějaké námitky, prosím, učiňte, eh, sdělte nám je před 8. červnem. A pak ještě pár dalších sdělení. 31. května jsme obdrželi návrh prováděcí rozhodnutí Rady ohledně operačních pravidel výběrových panelů podle článku 14.3, nařízení ohledně implementace posílené spolupráce při stanovování Evropského eh, úřadu generálního prokurátora EPPO. Při přijetí těchto aktů bylo komunikováno všem členům LIBE v rámci biletínu a byl stanoven interní termín pro námitky. 30. května parlament obdržel návrh prováděcího rozhodnutí ohledně hodnocení za rok 2017 celé řady otázek. Všechno se to vlastně týká šengenského AKI, šengenského informačního systému, přičemž eh, přijetí těchto dokumentů bylo dokumentováno všem eh, členům LIBE, 1. června. 30. května jsme obdrželi návrh prováděcí rozhodnutí rady ohledně doporučení řešení nedostatku identifikovaných v letech 2016 a 2017 a příslušných hodnocení ohledně aplikace šengenského AKI v případě Portugalska, Malty, Estonska, Švédska. No nevím jak vy, ale já už jsem teď vyčerpán. Pokud mě náhodou někdo poslouchal, tak vám za to děkuji. No, jak říkám, nedovolili mi to nepřečíst, ale jak říkám, to je ta disciplína našeho výboru. No nic, takže díky, jestli jste poslouchali. A teď tedy bod 3, konečně. Je mi velkým potěšením, jak jsem říkal už na začátku, představit vám naše hosty a díky všem kolegům, kteří jsou zde v sále. Za prvé tedy děkuji Lindě McEwen, předsedkyni výboru DV, díky, že jste zde a spolu předsedáte tomuto našemu zasedání. Samozřejmě výbor DV je zodpovědný za celou řadu otázek souvisejících s tímto celým regionem, regionem Nigeru, takže vy o tom budete v průběhu našeho slyšení jistě hovořit. A poté tady je pan Samanu Lauli eh, z nigerského parlamentu. A pak je tady pan Agali, srdečně vítáme. Dva parlamentáři, se kterými se výbor Libe v Nigeru setkal. Díky za to všechno, co jste pro nás udělali, aby se zajistilo, že ta mise byla tak úspěšná, jak byla. Pak je tady samozřejmě také pan velvyslanec Mateus Paula. Ještě jednou díky, pane velvyslanče, za to, jak jste se postaral o to, aby ta velice složitá mise do Nigeru byla co nejproduktivnější. O tom jistě ještě uslyšíme. Takže toto je velice důležitá, eh, důle, velice důležitý okamžik pro náš výbor, protože kromě eh, té mise jako takové nám to umožnilo eh, hlouběji proskoumat všechna ta složitá témata související s transitními zeměmi, Kromě toho nedávno proběhla návštěva Líbie, eh, kde jsme se informovali ve věci naší další práce ohledně transitních zemí společně s IOM a dalšími klíčovými aktéry v oblasti migrace. Ale jak už jsem řekl, dominantní eh, téma tohoto regionu je humanitární pomoc a jakýsi holistický přístup k celé věci a proto právě pořádáme tento seminář, toto slyšení společně s výborem DEVE. V rámci diskuse jsme si pak přizvali celou řadu dalších řečníků. Vítám pana Kesedu, eh, seniorního specialistu pro nouzovou pomoc a pokrizovou péči z IOM. Pak je tady Annabel Roa Granjon, eh, šéfka odboru Global Issues, Denis Havo, ředitel Evropské kanceláře Červeného kříže a Somalia Magia Ibrahim, koordinátorka projektu, eh, nigerského projektu eh, Medicine du Monde Belgium. Všichni vítejte. Než velice stručně schrneme návštěvu naší delegace do Libie 20. 23. května, vlastně to souviselo s celou touto otázkou, rád bych poprosil kolegyni Lindu McEwen, předsedkyni výboru DB, DV, o její stručný úvod. Lindo. Děkuji, Claude. Máš eh, pravdu, myslím. Je velmi důležité, aby naše dva výbory spolupracovaly velmi těsně v eh, otázkách eh, rozvoje a migrace. Tím spíš, že vidíme čím dál tím větší politický důraz na migraci. Zase jsou země jako Itálie v hlavních titulcích a zároveň také vidíme, že Unie financuje čím dál tím víc v našich partnerských zemích migrační témata, migrační politiku politiku. E, takže Evropská unie a vnější aspekty migrace jsou součástí naší politické agendy. V rozvojové politice je Niger e, jedním z našich klíčových partnerů v Africe. Je to země, která čelí celé řadě výzev a my nepochybně uslyšíme o všech těchto výzvách od našich dnešních hostů. A e, název našeho slyšení je, jak můžeme Niger podpořit. A samozřejmě e, dlouhodobá rozvojová pomoc je jedním z hlavních způsobů, jak pomoci. A Niger je jedním z našich hlavních partnerů v oblasti. Nedávno se vlastně realizovala, e, realizovalo hodnocení v polovině období a komise se rozhodla navrhnout zvýšit o 90 milionů milionů eur eh, naší eh, rozvojovou eh, pomoc. Takže 500, 596 byla původní částka a nyní tedy je navrženo 686 milionů. Jde o to podpořit vládu, aby mohla implementovat sociální politiku. A my víme, že jedním z důvodů, proč lidé odcházejí z těchto zemí, je, že nemají vlastně k dispozici ty základní sociální služby. A proto chceme, aby 20 minimálně rozvojové pomoci šlo na tyto sociální služby. Další oblast, kde eh, Evropská unie financuje, jsou ty svěřenecké fondy. 230 milionů eur šlo na 11 projektů v Nigeru. Já jsem nebyla v Nigeru, ale nedávno v Ugandě a viděla jsem, jak se svěřenecké fondy využívají tam. A myslím si, že z perspektivy rozvojové politiky je obrovsky důležité, aby finanční prostředky šly do projekty, které zlepšují život lidí v zemi původu a zároveň rovněž eh, nezlepšovali pouze život migrantů, ale všech, kteří žijí v těchto komunitách. Takže toto je eh, Eh, otázka pro parlament kontrolovat využívání těchto fondů, jak vlastně toto zajistit. Proto náš výbor vytvořil specifickou pracovní skupinu, jejímž cílem je eh, pod vedením Eli kontrolovat eh, využití těchto prostředků. Také jsem velice rád, že tady máme africké poslance, protože si myslíme, že ten, ta kontrola by měla jít nejenom ze strany Evropského parlamentu, ale také od našich afrických kolegů. A v Abidžanu nedávno proběhl summit eh, afrických a unijních eh, parlamentů a my jsme tam eh, zaznamenali, že afričtí partneři chtějí, abychom tyto věci diskutovali společně jako politici a nepochybně uslyšíme od našich kolegů, jak oni vnímají to, co se odehrává v jejich zemi a jak to můžeme společně řešit. Takže, pane předsedo Klode, závěrem ještě asi tolik. Tento týden je velmi důležitým týdnem v rozvojové politice. V Bruselu se odehrávají dny rozvojové pomoci, je to velká konference, jsou tady hosté, kteří budou řečnit, přicházejí z celého světa a budou hovořit o rozvojové politice a ve středu se koná specifický panel, který vlastně Eh, organizuje náš výbor. Jedná se o dětské sňatky a máme tam dva lidi z Nigeru, kteří se zúčastní této události. Takže jsem velice ráda, že máme dnes možnost se setkat s poslanci z Nigeru a já doufám, že tato parlamentní spolupráce a spolupráce s politiky z Nigeru se bude i nadále rozvíjet, abychom společně mohli hledat ty nejlepší možné politické kroky, eh, které by eh, řešily dlouhodobé problémy země. To by měla být naše naše priorita. Děkuji. E, já mohu jenom zdůraznit otázku financování a my víme, že se samozřejmě kontroluje financování migračních témat, ale musí tady existovat holistický přístup, je to naprosto zásadní. Viděli jsme to v rozpravě minulý týden, která se týkala Libie. A e, kole, e, a e, myslím si, že by bylo dobré teď, e, kdybychom dostali krátkou zprávu o cestě do Libie. Byla to e, ad hoc delegace, ale nesmírně důležitá pro náš výbor. Takže teď proběhne tato část našeho dnešního jednání a pak se okamžitě vrátíme k otázce Nigeru. Ono je to relevantní, protože E, my jsme se zúčastnili této mise do Libie jako součásti iniciativy, jejímž cílem je zajistit, aby parlamentní delegace mohla e, dokumentovat situaci, každodenní situaci v zemi, což se, myslím, neodehrálo od roku 2012. A e, také to tak bylo zdůrazněno eh, komisařkou Morger, eh, zvláštní eh, vysokou představitelkou Mogherini minulý týden na rozpravě. Takže jak ta návštěva proběhla? Především chci říct, že jsme byli velmi dobře informováni o eh, ekonomické, politické a sociální situaci v zemi. Bylo to jasné, že mm, pokud nastane politická stabilita před volbami, takže toto bude opravdu klíčová kritická záležitost. My jsme se tím pádem nezabývali pouze těmi zřejmými migračními problémy, o kterých budeme za chviličku mluvit, ale celým tímto kontextem, který byl jasný. A v kontextu eh, slyšení o Nigeru chci říct, že jsme také viděli eh, celou řadu situací v oblasti managementu. Eh, setkali jsme se s s ministrem z vlády zahraničních věcí, z, z vlády národního porozumění a pak e, e, vlastně e, jsme si uvědomili, že tady ještě e, země e, či město o 50 tisících e, obyvatelích není možné zařadit mezi normálně fungující města. Tam prostě ty situace přetrvávají velmi komplikované. Také jsme se chtěli, chtěli jsme navštívit Karita Sika, to je to vazební centrum. Tam jsme chtěli poznat podmínky, které podle našeho dojmu byly opravdu hrozivé. Eh, odstrašující. Můžeme se k tomu ještě vrátit později, ale je důležité, abychom tyto poznatky eh, sdělili. A samozřejmě, že jsme tlačili na eh, orgány, aby postupně zavírali tato zadržovací střediska a to bylo rovněž naším výborem zmíněno při rozpravě minulý týden. V Tunisu tam byla také celá řada věcí, ke kterým došlo. Já to budu řečit velice stručně, protože máme dnes ten Niger, takže e, tam jsme se zabývali e, o aktualizovanou strategií e, tak jak byla stanovena v květnu 2018 ve spolupráci s OSN. Hovořili jsme s celou řadou nevládních organizací, které jsou přítomny v Libii, eh, eh, Amnesty International, Lékaři bez hranic a eh, rovněž jsme se zabývali situací v terénu a na moři. Bylo jasné, že se nepodaří uskutečnit volby do roku, konce roku 2018. Jak víte, eh, Libie má zablokované instituce, eh, politicky je to fragmentováno, dochází k vojenským střetům, dochází k umrtí civilistů a k eskalaci násilí rozšiřování násilí. A během těch jednání, která jsme vedli, se toto všechno eh, čím dál tím více projevovalo. Eh, Inda eh, může pak ještě vysvětlit, jak tady prostě probíhá hlavní boj o každodenní život, jak probíhá to pašeráctví lidí. Rovněž nám bylo řečeno, Eh, jak eh, se vlastně probíhá těžba ropy stále ještě v některých částech země. Byli jsme upozorněni na neuvěřitelné množství eh, zbraní v Libii, což je pravděpodobně největší koncentrace zbraní v porovnání s ostatními zeměmi světa. Takže ještě něco a pak už skončím, ale tohle si myslím, že je opravdu důležité v kontextu těch pobřežních hlídek a jednání, která jsme vedli, tak jsme zdůraznili, že podporujeme na to, aby tyto pobřežní hlídky se zabývaly i dodržováním lidských práv, ne pouze bezpečnostní situací a že musí být přijata konkrétní opatření, aby se zlepšila situace eh, migrantů na libijském území. Takže toto musí být v centru přístupu Evropské unie, musí to být více financováno, k tomu jsme vedli řadu eh, poměrně obtížných jednání. Nepochybně se k Libii ještě ještě eh, v rámci výboru dostaneme. Eh, jenom chci zdůraznit, že jsme měli několik velmi obtížných eh, jednání, které se týkaly právě těch pobřežních hlídek a vlastně to bylo pokračování návštěvy v Tunizii, která proběhla před několika týdny. Takže to je asi k Libii. Jak jsem řekl, budeme ve vhodnou chvíli pokračovat v diskuzi k této záležitosti. A teď se dostáváme k otázce zprávy o Nigeru. A teď jde o to, zdali mám číst tu dlouhou zprávu. E, co e, říkáte tomu, že bychom možná e, se přesunuli rovnou ke kolegům, kteří byli v delegaci do Nigeru. Eh, chci říct, že ta návštěva měla celou řadu prvků a eh, já bych eh, rád, aby se naše dnešní jednání odvíjelo věcně a proto bych se chtěl zeptat, zdali kolegové jsou přítomní, Frank, a ještě někdo další? Ne, jenom vy, Franku. Aha. Only Frank. Pou- ne, nechtěl jsem říct pouze vy. Uh, ale vy jste samozřejmě velmi, velmi důležitý a Erik na vás všechno hází, to je evidentní. Takže myslím, že Frank by se mnou asi souhlasil. On byl také vlastně za to částečně odpovědný. Odpovědný za eh, návštěvu opravdu s velkým N. Myslím, že Linda velmi eh, Eh, správně řekla, že tam byli velice efektivní nigerijští kolegové, parlamentní eh, poslanci. Eh, měli jsme program, který byl poměrně velmi, velmi naplněn. On z kraje takový obsahní nebyl, ale postupně se jim stal. Nakonec jsme se prostě setkali se všemi, s kterými jsme se setkat potřebovali a to bylo opravdu významné. Takže Franku, Chtěl byste teď eh, možná stručně schrnout eh, z vaší perspektivy tu návštěvu delegace a jednotlivá setkání a pak můžeme pokračovat a požádám tady poslance. Eh, možná, že ještě přijdou další dva členové delegace, prosím. Děkuji, ale potom jsme to doladili. Do Nigeru eh, jela delegace Libe a ne eh, z jiných výborů, jako je AFEK, vzhledem k tomu, že oni jsou, Niger, eh, oni jsou transitní zemí. Eh, migrace tam eh, br- že a to jsme si uvědomili, eh, nebo nám dali najevo během jednání, na které, jsme úplně na začátku neplánovali, ale ke kterým nakonec došní moc na naprosto kritickou úroveň, na naprosto kritickou úlohu. Je to obrovská plocha, 1,8 milionů kilometrů čtverečních a, a milicí a eh, skupin domobrany, eh, které by eh, byly ohrožené v, na jiných územích. Já jsem rád a myslím, že my všichni se, tak aby stát neudržel, ne, nepotkal stejný osud jako v Mali tam, kde je mocenském vákuum a, a, a je, a, které eh, přicházejí eh, k potenciálním migrantům, jsou, eh, že migrační potenciál této trasy se značně snížil této oblasti. Já jsem také v jsem byl v Mauritánii na jiné misi. Mauritánii to vůbec neplatí o v Nigeru vůbec už ne v Mali, stále méně v Burkině Faso. Takže v Sahelu je to třeba dělat hodně poru. Děkuji, Franku. Máme eh, detailní zprávu o Nigeru, eh, kterou nechci všichni prosím přečtou. A, a, a já a jsem chtěl a, eh, slyšet prostě teď několik věcí a, v návaznosti na to, co říkal Linda a m, mm, z té delegace, jak říkal a Frank. Tam a v souvislosti s Nigerem je samozřejmě na prvním místě a, chudoba je to druhá nejchudší země na světě, nebo něco takového. Um, a kolem jsou uh, problematické země, válka v Mali a celá řada uh, zemí, které mají uh, celou řadu problémů. Problém pro Niger z migračního hlediska je, že řada lidí z Nigeru nikdy do Evropské unie nedojede. Niger je země, která je nesmírně odolná navzdory těm výzvám chudoby, ale Eh, existuje v něm taková um, transitní uh, infrastruktura, neexportuje sám se vlastní lidi. ale je obklopen problémy. Jeden problém je, že když lidé eh, projíždějí, tak jsou často zatlačeni zpátky. Podívejte se na Agadis, kolegové z IOM ehm, nám o tom říkali, co to znamená, co to znamená být sousedství Libie vedle Čadu, Burkiny Faso, Eh, části Nigérie ovládané Boko Haramem, eh, Liberie. Setkali jsme se také s eh, tedy migranty v táboru IOM v Agadizu, kteří pocházejí ze všech těch možných zemí. Jak Linda říkala, základní infrastruktura v rozvoje může pomoci tohleto řešit. Já si myslím, že jsem nebyl na misi kde bychom měli eh, eh, lepší partnery k popsání celé situace, včetně našich par- parlamentních partnerů, kteří teď budou hovořit. Stabilizace regionu je kritická. Setkali jsme se s, s ECOVASem. Zabývali jsme se tím, co dělá G5 v Sahelu. A, a samozřejmě jsme také se setkali s celou řadou zástupců nestátních organizací. Um, IOM, UNHCR a mm, další, eh, celá řada nestátních organizací, eh, které pracovaly v terénu v Nigeru a v Agadezu. Prosím, přečtěte si tu zprávu. V zásadě jde o to, že tohle je země, která nevyváží své lidi, ale eh, bojuje s transitní, nebo potýká se s transitní situací samozřejmě eh, dostává lidi zpátky z Tuniska, z Alžírska, z eh, Libie. Takže je to země, která to hodně řeší. Já už se těším na vystoupení našich kolegů. Další dva členové eh, delegace, paní Kienge a paní Koraca byl tady nejsou, takže já teď předám slovo rovnou velvyslanci, pane, panu Mateosi Paulovi. A ještě jednou vyjadřuji naše díky Já nevím, eh, když, jste, když jako jezdíte na téhle mise, tam vždycky všichni um, zmizí a, a a on a eh, je zase vždycky přivedl uh, zpátky, včetně pana premiéra a um, já opravdu děkuji uh, za to, že se nám pomohl vyřešit tuhle velice obtížnou situaci. Takže ještě jednou děkuji, pane Veslanče, a poprosím vás o, o stručné pětiminutové posouzení aktuální situace. Děkuji vám, pane předsedo a paní předsedkyně dámy a pánové. Nejdříve bych vám rád poděkoval za uspořádání eh, této eh, návštěvy výboru Libe do Nigeru. Myslím si, že to bylo velice hm, užitečné pro eh, naše partnerství s Nigerem a za druhé myslím, že bylo také dobré pozvat zastupce nigerijského parlamentu, kteří tu jsou. To ukazuje, jak tak důležitá důležité je toto partnerství pro nás, partnerství EU a Nigeru. Teď velice e, stručně. E, ty výzvy, e, kterým Niger čelí, jsou velice podstatné. Některé z nich už tady zazněly, takže já to řeknu velice stručně. Bezpečnost a rozvoj, to je opravdu klíčová klíčový aspekt toho, co se děje v Nigeru. Pokud jde o rozvoj, je to pravděpodobně obrovně nejchudší země na světě. Niger. Je velice odolný, ale velice chudý. A, a má a nejde To je velice eh, velká výzva, pokud jde o rozvoj. Je třeba, a eh, bude mít kvalitu, eh, tedy ta kvalita vzdělání bude mít dopad na budoucnost té země. Potom potravinová, nebo zajištění potravin a bezpečnost uprostřed velice nestabilního regionu. Máte lidem Libii, Mali a na jihu Boko Haram. A navzdory tomu udržet přítomnost státu ve všech částech země. A v tomto kontextu Evropská unie reaguje tak, aby eh, eh, z 90 milionů eur na 619 eh, milionů eur pardon, na leta 14 až 20. Ten nouzový migrační fond, protože pokud je o bezpečnost, tam je terorismus, migrace a mm, pašování zbraní a drog, tam vládě a, s například eh, mise u kapsel výcviku a klad. Kromě toho, samozřejmě také jsme důležitým aktérem a Vojensky byl za, za, za, Boko Haram nebyl poražen, ale dochází k podstatným zlepšením. Reagovali například v oblasti eh, profesního vzdělávání a tak dále. K eh, migraci. Rozbourali eh, ty, tu pašeráckou ekonomiku paralelní, která se vytváří. Spousta mladých lidí v tomhle působí. Takže je důležité. Tolik vám tedy k tomu můžu stručně říci. Samozřejmě, situace v Libii hodně ovlivňuje to, co se děje zde a mm, tedy to navracení do těch původních zemí. A ještě jednou děkuji, eh, pane eh, předsedo, eh, vám a všem členům vaším delegace, kteří jste přijeli. Opravdu to hodně to pomáhá poslední partnerství s touto klíčovou zemí pro Evropu a celé toto zasedání je také velkým příspěvkem vzhledem k eh, přítomnosti našich nigerijských partnerů. Hmm, děkuji mnohokrát. Děkuji, pane velvyslanče. Z Národního schromáždění Nigeru a z nigerské parlamentní zákonné migraci, obchodování s lidmi a pro vytváření alternativ. Naše parlamentní síť se sestává, snili dvě eh, konkrétní věci a v nich pokračujeme společně se všemi zúčastněnými aktéry. Prvním úkolem v zákonné migraci prostřednictvím informačních dnů. A druhým úkolem, rovněž důležitým, je vést e, tyto an, e, který má tři hlavní body, e, tři hlavní roviny. Nejprve jde o rozvoj sítě, pravedlivá Niger není e, kandidátem na e, migrační e, zemi směrem Nigeru tím, že se také zasadíte za zakončení této nezákonné migrace a za postupné zdůrazňování. jsem se právě dozvěděla, že toto naše jednání v roce 2017 navštívila oblast DIFA a s dalšími země, kolegyněmi e, jsme navštívili e, ty tábosti, žádají pouze o trochu více humanitární pomoci. Jedná se o ženy, o děti. Já e, jsem se cítila hrozně, totiž navštívili tři jednotlivá tábořiště, jednotlivá místa a na jednom z nich bydlí víc. Opět otázka mm, lidí v Nigeru, kteří se nikam nepohybují a pak eh, to je závažná věc. Je škoda, že tady paní Kienge není, vím, že o tom s vámi mluvila, ale třeba ještě přijde. A teď s radostí dám slovo Mano Agali, mu eh, člena Národního schromáždění Nigeru. Pokud Kdokoliv z nás má složitý volební okrsek, nebo si děláme stanzitní region a tam to je velice složité. Ještě jednou díky, že jste přišel, díky za veškerou pomoc, kterou jste nám poskytl při prošetřování toho všeho, co se u vás děje v otázce migrace v rámci toho kanálu přes Agades a dál. Takže, pane Agali, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat za pozvání sem k vám. Vzhledem k vaší zprávě o misi do Nigeru děkuji také předsedkyni výboru DEVE a děkuji panu velvyslanci Evropské unie v Nigeru a děkuji také těm všem, kteří jste nás zde dnes přivítali. budu hovořit eh, sice o Nigeru, ale o období od 90. let dál. V té době Niger zažil povstání, které skončilo mírovou dohodou, která byla dobře implementována a byla respektována. Jeden aspekt implementace této dohody eh, však musel být upraven, eh, přičemž se to týkalo Eh, jaksi bývalých zahraničních bojovníků. Protože mnoho z nich se rozhodlo začít obchodovat s migranty. Byl poměrně lukrativní biznis. Já jsem tehdy pracoval v, ve Vysoké komisi eh, pro ustanovení míru. Jak řekl pan předseda, já jsem z regionu Agadez, ale pracoval jsem na tématu migrace, přičemž tehdy jsme měli tedy bývalé vojáky, bývalé povstalce, kteří potřebovali práci, aby mohlo dojít k míru. A oni převáželi migranty, kteří se chtěli dostat do Evropy. Oni se dobře uspořádali a nikomu to nevadilo, nikdo s tím nic nedělal. A pak došlo k dalšímu povstání a stalo se vlastně ještě jednou úplně to samé. Niger není země původu z migračního hlediska, je to transitní země. A e, ten severní region, region Agades, je vlastně v samém epicentru této trasy. Jinými slovy, lidé přicházejí a pak zase odcházejí, nikdo nezůstává. To vlastně to jméno také znamená. Aktuálně je to tak, že v roce 2015 Niger přijal dokonce zákon 036 2015, který kriminalizuje přepravu migrantů. Kriminalizuje jakoukoliv činnost související s migrací. Je to zákon republiky, a vlastně jen díky vládě Nigeru, díky našemu prezidentovi, tento zákon byl jednak odhlasován v parlamentu a pak také implementován. A pak máme další zákony, ty souvisí zase s pašeráctvím lidí. V dnešní době máme celou řadu kandidátů na migraci, máme spoustu lidí, kteří eh, chtějí jak migrovat. A pokud bychom měli zákon 036 2015 implementovat, tak by došlo k zastavování vozidel, k zavírání lidí do věznic a ve finále jsme se proto rozhodli, že potřebujeme spíše program pro jakousi rekonverzi, což by ovlivnilo 5655 osob. Asi nivola. Já tady musím skutečně e, výrazně poděkovat Evropské unii za její aktivitu. Domnívám se, že Evropská unie financovala celou řadu projektů, e, které se týkají e, právě osvěty, které se týkají poukazování na ty záporné aspekty migrace a Eh, pak je tady také otázka eh, z no, nového začlenování eh, do běžného života těch bývalých pašeráků, dalších lidí, kteří se podílejí na těchto nezákonných operacích. Eh, a vidíme v terénu lidi a organizace, které odvádějí velmi dobrou práci. Je to Mezinárodní organizace pro uprchlíky, eh, jsou tady eh, typy spolupráce s Německem, s Belgií, s Lucemburskem a s celou řadou dalších zemí a samozřejmě OSN. Všechny tyto síly nám pomáhají při rekonverzi E, těch aktérů migrace a jejich zapojení do e, zákonného života. Chci vám říct, že co se mě týče, Eh, já se eh, prostě, pokud bych se nezabýval otázkou migrace, tak se už ani nemohu vrátit eh, do našeho parlamentu. U nás je to základní centrální otázka, o základní centrální problém. My prostě musíme přesvědčit hrozně moc lidí o tom, že tato činnost je důležitá, že je třeba rozbít ty zdánlivě lukrativní, zdánlivě eh, prostě eh, obdivované činnosti, protože kolem toho se eh, samozřejmě odvíjí svým způsobem řada různých služeb a různých činností. Vzniká takové nové, dalo by se říct, ekonomické Eh, úsilí, nová ekonomická oblast, eh, je celá řada se, lidí se přiživuje na eh, obchodu, takže teď si musíme uvědomit, že je třeba se zabývat zákonem, zákonem 036. Ti, kteří do školy chodili, tak vědí, o čem hovořím. Tady je třeba ne, potírat Eh, potírat nezákonnou migraci, ale eh, zabývat se oběma aspekty. To znamená E, jde o rozvojovou pomoc a také o otázku bezpečnosti a obrany. V poušti se dějí různé věci. Umírají tam lidé, umírají tam děti, umírají tam ženy a e, migranti jsou často zcela e, vlastně nevinní lidé. Jsou to oběti, jsou to lidé, kteří vlastně umožňují dalším, aby se na nich přiživovali, aby z nich tyli. A to je e, to, co se teď odehrává na poušti. E, mladí potřebují naši pomoc, tyto osoby e, ohrožené potřebují naší nataženou ruku. Je třeba, aby existovaly typy migrace, na kterých se dohodneme společně, tak, aby na konci byla šance legitimního života, aby tady existovalo možnost zaměstnanosti a tak tak dále. A jelikož už jsem mluvil dost dlouho, tak teď už e, ukončím svoji e, e, svůj příspěvek. Budeme i nadále pokračovat ve výměnách zkušeností ale hlavně jsme přijeli eh, proto, abychom eh, vám mohli pohlednout do očí, hovořit s vámi a opakuji, je eh, pro nás tí a jsme hrdí na to, že země Niger není zemí původu migrantů, ale pouze zemí transitní a budeme v našem úsilí se se všemi aspekty tohoto stavu pokračovat, pokusit řešit. Děkuji. My jsme také velice hrdí na to, že vás zde máme. Vím, že jsme vám slíbili teplý den. No, v Belgii podle belgických standardů je dnes teplo, ale chápu, že pro vás, kteří jste ze Sahary, vám to asi tak nepřipadá. Takže nezlobte se, líp jsme to zkrátka nesvedli. Díky za tento velice zajímavý příspěvek. Jsem si jist, že budou otázky, takže uvidíme. Samozřejmě centrum v Agadezu řídí IOM. My jsme s IOM hodně jednali, eh, nejen v Tunisku, ale také v Líbii. Teď tedy dostaneme respektive Patrice Kasada je náš seniorní regionální specialista s IOM, který nám teď přednese na, za pět minut svou analýzu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Potěšen. A my vás o tom budeme ještě dále informovat, že návštěva v Agadezu a návštěva v tom recepčním centru byla pro vás užitečná. Se týká propojení eh, migrace, bezpečnosti a rozvoje. Z našeho hlediska eh, rádi vidíme, že s podporou EU a různých těch akcí, které se provádějí eh, v terénu, se umožnilo dosáhnout tohoto extrémně složitým okolnostem a hrozí jim i vykořišťování, takže ty výzvy tam stále existují. Snížení toho celkového počtu s lidem, kteří si prošli tou velice složitou situací, eh, je potřeba řešit otázky zdravotnictví, zranitelnosti a tak dále. No, samozřejmě hovoříme také o zemích ECOWAS, kde máme svobodu pohybu, takže jsou to vlastně lidé, kteří jsou ochotní se vrátit do svých zemí, dělají to všichni lidí, kteří byli ponecháni svému osudu a trvalo dva dny, než se k ním dostala záchrana. Eh, migranti také stále častěji opouští. Vlastně v oblasti té ochrany konstatujeme, že když neexistují žádné alternativy, třeba legální migrační kanály, tak je velice složité řešit otázku ohledně tedy toho nexusu bezpečnosti a rozvoje. Kolegové velice eh, elokventně popsali situaci Nigeru jakožto jakéhosi ostrova stability. Například některé rodiny, které v tom biznesu byli nedávno, se o tom nechali snáze přesvědčit, ale pak zde existuje jakási bran. Závěr z naší strany bych rád řekl, že je potřeba, aby se zajistilo, že eh, to téma migrace nebude na 100% navázáno na otázku bezpečnosti z Alžírska nebo Tuniska nebo Líbie, přičemž někteří z těch lidí, které, pokud byste je nenašli, tak eh, já nevím, jak to říci, zkrátka dobře by tam zemřeli. Ono. Annabel Roy Grandjon, šéfku EU Global Issues. Vítejte, máte slovo na pět minut. Jo, my jsme vděční za pozvání na toto setkání eh, za přítomnosti našich nigerských kolegyň a kolegů. Vzhledem k relativitě eh, fenoménu migrace a vzhledem k řadě výzev, eh, kterým Niger čelí, jak také paní poslankyně tady řekla eh, se svým kolegou, eh, tak eh, tady máme pár připomínek, pár obav. Hodně už bylo o situaci v Nigeru řečeno. Bylo řečeno o vztahu k Libii, o regionálním kontextu začíná se vlastně Niger stávat alternativním místem ochrany Eh, pro lidi, kteří odcházejí či jsou evakuováni z Libie, o tom všichni víme. Tam jsou neuvěřitelné eh, podmínky při zadržování či věznění. Eh, zároveň se také řada lidí z Libie vrací vzhledem k velmi obtížným obtížné situaci v Libii a pak je tady také otázka eh, těch, kteří se teď v Nigeru nacházejí a zůstanou tam. Niger je skutečně transitní zemí, ale zároveň je také zemí azylovou. to znamená do značné míry zemí cílovou, bohužel. Je tady 60 tisíc malíců a víc jak 100 tisíc e, e, lidí z Nigérie, takže pro tyto je Niger asilovou zemí, cílovou zemí. A jsou zde e, také uprchlíci, kteří prostě nešli přes Libii, e, ale kteří se nějak dostali do Nigeru a žádají zde o azyl. Jaký je cíl e, vysokého představitele pro uprchlíky? Zajistit to, aby ti, kteří mají právo na mezinárodní ochranu, mohli podat eh, žádost o azyl a aby se vytvořila eh, dlouhodobě udržitelná situace. Takže Niger vytváří asilovou Eh, politiků. Eh, je to všechno v počátcích, ale určité instituce už byly eh, prostě založeny. Jde o to, aby lidé mohli podat své žádosti, aby byli registrováni a tak dále to se děje. Zároveň pro některé osoby se jedná u Nigeru o zemi, kde musí zůstat, další se posunují dál za hranice země. Toto je řešení pro Eh, více jak 2000 osob, kteří byli evakuováni z Libie s velkou spoluprací eh, s nigerijskými úřady, z Miami a z Tripoli. A je tam nějakých 20-25 nedospělých, to znamená nezletilých, bez doprovodu. E, to znamená nějakých 40 tisíc, e, nějakých 40 pardon, z těchto dvou tisíc e, mohlo být tedy přesídleno na základě dohody s Nigeru a nějakou stovka osob byla vlastně přemístěna Eh, bez toho, aby museli projít Nigerem. Pak je tady otázka eh, Agades, eh, takové migrační křižovatky. Je tady více jak 2000 osob sudánského původu, většinou uprchlíků, to je nejnovější jev. Zase je tam velký počet ne Eh, tedy nezletilých bez doprovodu a velký počet obětí různého vykořišťování. Tento počet patrně bude narůstat v následujících dnech a týdnech a dělá nám velké starosti. V Agadesi vytvořila naše organizace eh, svou vlastní expozituru a takový asilový dům pro ty, kteří jsou v nejhorších situacích. A to se všechno děje ve spolupráci s místními a regionálními organizacemi a nevládními organizacemi. Vidíme tady čtyři hlavní výzvy z našeho pohledu na věc. Eh, v kontextu migrace. Nehovořím teď o malýských uprchlících či uprchlících z Nigérie. Takže eh, sudánská skupina, kdo jsou tito lidé? Za druhé, jak už bylo také řečeno, v Agadesi a jinde míst místní eh, obyvatelstvo eh, může být roztrpčeno tím, že se přistěhovalcům dostává eh, různé způsoby migrace, se stává předmětem různých projektů ekonomické konverze a tak dále. Eh, takže rostoucí antipatie. Potom je tady eh, další destabilizující eh, prvek a to jsou malíští uprchlíci v Agades. Sledujeme s nigerijskými orgány nad tím, aby ten princip non-refoulement byl skutečně respektován. Děkuji vám za pozornost a jsem připravena odpovědět na případné dotazy. And finally... Děkuji a teď eh, vyslechneme Eh, zástupce dvou eh, mezinárodních eh, nestátních organizací, kteří jsou aktivní v regionu, se kterými jsme se setkali. Setkali jsme se i s řadou dalších. Za prvé ředitel kanceláře Červeného kříži, pan Havo, na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Jsou klady a zápory být jako jeden z posledních v řadě řečníků. Já se díky ohledně přístupu Budu mluvit francouzsky. Takže, jak už řekli kolegové z Nigeru, je tady silná eh, a konstantní přítomnost Červeného kříže je tady devět eh, národních eh, společností. Je otázka eh, zabezpečení potravin, výživy a zabezpečení také rodin a nejmladších dětí. Někteří z těchto aktérů jsou přítomní velice dlouhou dobu, poskytují především služby migrantům. Uvedu dva příklady od Gadese. Jedná se o zdravotní služby, sociální podporu, poskytují poskytování také e, základního školení v poskytování první pomoci a e, to i na místní úrovni. Je to e, je tady vlastně další e, služba, která se už někde snažíme také vlastně zajišťovat, detekovat případné nakažené virem AIDS a dalšími chorobami tohoto typu. Nehovoří se zde o pilotních programech, nechci tady tisíc lékařských eh, intervencí, včetně eh, chirurgických eh, zásahů. Takže my vlastně máme s Nigerem podepsaný, prostě v tomto směru poskytujeme E, zdravotnickou péči a případné žádosti o e, azyl a tyto věci e, dáváme Mezinárodní organizaci pro migranty, která, nám zase, která nás zase upozorňuje na případy, tedy, které musí být věc tady se vlastně čím dál tím víc musí rozvíjet mobilní jednotky, protože eh, migranti eh, mají problém s tím se obracet o mobilním řešením. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k několika dalším věcem. Eh, to, že Evropská unie se nově více zajímá o zemi a že se rozhodla financovat programy a aktéry výrazněji, tak trochu vlastně a červený Červený kříž eh, v tomto směru má určitý výčet. Eh, je třeba rozvíjet eh, zdravotnické služby, zvyšovat ten počet migrantů směrem k Libii a Evropě výrazně poklesl. Takže můžeme říct, že implementace zákona z roku 2015 výrazně přispěla k snížení počtu migrantů směrem k Libii a směrem k Evropě. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chceme říct jako humanitární organizace, že implementace tohoto zákona, i když je z hlediska číselného eh, si kladná, eh, i když přispěla eh, k snížení počtu nelegálních migrantů v Agadez. Má nicméně určité lidské důsledky, které bychom vám rádi předložili. Takže to klima je čím dál tím opresivní vnější a vnímáme to také tak, že policejní složky jsou čím dál tím agresivnější vůči migrantům a to všude. Tato kon, toto konstatování vychází z našich rozhovorů s migranty, vychází z našich eh, rozhovorů s nimi a oni nám velmi často říkají o tom, že jsou atakováni jak slovně, tak fyzicky, že jsou ponižováni a že je s nimi tedy zacházeno velice špatně. Za druhé, v kontextu města Agadez, kde migrant eh, je z titulu eh, v důsledku tedy toho zákona, který byl přijat někým, kdo je eh, vlastně psancem a jako takový je odsunován na okraj města a také na okraj všech sociálních systémů. E, takovýto migrant má čím dál tím menší přístup ke zdravotním e, službám. E, nemůže ani na trh, takže nemá přístup k potravinám. Bojí se mezi lidi, protože se obává, že bude policií perlustrován. A to samozřejmě sebou nese problémy. To znamená, že to, že tady migranty, migranti jsou vytlačováni na periferii, znamená to, že jsou vytlačováni na periferii i z hlediska zdravotnické péče. I migranti, kteří jsou nemocní, tak ani oni se, o ně se nemůžeme eh, starat. Když jim v getech navrhujeme, aby se odebrali do nějakého zdravotního střediska, tak oni to odmítají obávají se. Čím dál tím více eh, je možno eh, hovořit o zvýšeném riziku eh, vůči migrantům. Konstatujeme, že ti vadiči, kteří se ještě odvažují migranty převádět, žádně vůbec nestarají o životy těch migrantů životů. Nechají je opuštěné eh, někde v poušti a to pane předsedo, se dá hovořit že, o tom, že život eh, přistěhovalců i v Agadezu je mnohem obtížnější a my bychom opravdu rádi... A... Pan Štětina, pan Zirouka a paní Lamberts, paní Spinelli, víceméně všichni. Dobrá trpělivě, ale poprosím vás o eh, stručnost, protože všichni si asi chtějí vzít slovo a my bychom byli velice rádi, zejména by eh, eh, poslanci, kteří sem přijeli, aby měli čas odpovědět. Takže dej dám slovo komisi a potom pan Kosta, prosím. Děkuji, pane předsedo, pozvání na tuto debatu. Já myslím, že nejaktuálnější popis faktické situace a a, a jednotlivých kroků v rámci e, komplexního postupu e, v migraci e, najdete v nedávné zprávě průběžné o dokumentu, že máme komplexní přístup k migraci podél středoevropské, střed, střední a jižní cesty středozemním mořem a v Libii se zaměřujeme na k eh, vytvoření eh, přijímacího systému v souladu s mezinárodními standardy. Eh, to znamená, tohle funguje paralelně a budeme se snažit o ochranu lidských práv v Libii. Naše mm, snahy o angažma v Libii opravdu změnily situaci, to víme na statistikách, pokud jde o počty lidí na vráceké, pokud jde o lidi, kteří byli vrácení přímo z Nigeru do své domoviny. Pokud je o budoucnost vztahu mezi eh, s Libí a s Nigerem, tak u Libie tam eh, půjde o pokračování toho eh, systému návratu a státy se budou maximálně snažit působit v tom nouzovém mechanismu pro tranzit. Pokud jde o kolektivní politické angažma a evropské finance, ze strany Africké unie a Evropské unie a OSN, tak UNHCR pracuje na zařízení v Tripolisu, které bude lépe zpracovávat evakuace z Libie a my to budeme podporovat finančně. Budeme i nadále podporovat rozvoj e, e, přijímacích center podle mezinárodních standardů. Budeme hledat alternativy e, zadržování a působení proti této migraci vy máte parlamentní síl pro, síť pro eh, migraci a vzhledem k Bayera, kterým eh, se poskytují eh, možnosti zaměstnání téměř 20 000 pracovních míst už bylo vytvořeno a komunitním stabilizačním projektu v oblasti pohraničí se Nigerií, abychom zabránili násilí mezi mládeží a radikalizaci a má mm, už eh, více než 500 lidí bylo vyškoleno v různých eh, profesních programech. To je konkrétní vyjádření toho, o čem eh, jste zde zmiňovali, o té podpoře, o kterou jste žádali na mm, tedy pro zemi v terénu. Už nebudu hovořit o tom svěřenském fondu, o tom se mluvilo a nevím, že nemám tolik, tolik času. Nicméně je velice důležité potvrdit že eh, při předsedání eh, skupiny G5 eh, Sahel Niger opravdu velice podpořil tu prohloubenou spolupráci v regionu, zejména v oblasti bezpečnosti a migrace. A s podporou Evropské unie vy pracujete také na a, a, v omezení těch toků a, transitních uprchlíků a také a, na zvyšování ochrany. Pane předsedo, vy jste mě požádal o stručnost, tak a, Vzhledem tomu, že eh, řada toho už byla eh, zmíněna našimi partnery, tak eh, já skončím se svým vystoupením zde a, a budu se také těšit na vaše připomínky a dotazy. Hm, děkuji vám za stručnost. My všichni víme, kolik je tady práce a, naše kolegyně také říkala, že a, naši kolegové z DG Eko a z dalších oblastí můžou tady doplnit ten obrázek. Ale Hřban, děkuji za to, že jste tady. Ehm. Takže teď dostane slovo pan eh, Kosta maximálně několik minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, odborníci, vážení eh, kolegové, vážení zástupci Národního schromáždění v Nigeru, dnes jsme si vyslechli řadu zpráv a zjištění a já vám děkuji všem za vaše prezentace. Celkově je pozitivní, že Evropská unie a její členské státy vytvořily takový eh, zájem, zejména o Sahel si eh, eh, v minulém roce, ale já mám určité pochybnosti, jestli jsme schopni dosáhnout trvalé udržitelných řešení. Někdy mám ten dojem, že místo toho, abychom podpořili africké země při hledání vhodných řešení, tak akorát Eh, rozšiřujeme eh, vlastně vnější hranice eh, v naší pevnosti Evropy, abychom udrželi migranty mimo EU. Nedávné návštěvy evropských lídrů v afrických zemí měly hlavně za motivaci strach z migrace do evropských zemí. A měli najít takzvaná řešení, která by bránila Afričanům přicházet. Výsledkem těchto jednání je eh, často katastrofa, pokud jde o humanitární eh, hodnotový přístup, takže eh, stále více čelíme tomu, že čím dál tím více migrantů umírá a mm, žízní v poušti, jak už jste říkali. No, co se děje v subsaharské Africe, je přímý výsledek koloniálního vykořišťování. Je to důsledek eh, kolonialismu a to vyvlastňování afrických zdrojů. Eh. A je to doplněno tím uzavíráním se Evropy. Rozhodně to není nic humánějšího. Zvyšování humanitární a rozvojové pomoci Nigeru a dalším eh, zemím je primárně krokem zbrojím. To řešení má skrývat mrtvoly eh, obětí těch eh, našich eh, ochranářských opatření. Vedle takzvané bezpečnostní politiky Evropská unie brání volnému pohybu lidí v regionu ECOWAS, i když je to hm, zcela běžná socioekonomická praxe. Možná, že kolegové z Nigeru budou schopni tento problém stručně vysvětlit. Také to přispívá k nárůstu nestability, jelikož eh, základní eh, problémy, eh, které vedou k úniku, tedy k útíkání, k útěkům, nejsou vyřešeny. Můžeme tomu zabránit jedině tím, že vytvoříme vyhlídky pro mládež v subsaharské Africe a na jiné úrovni pomůžeme partnerům překvapit pře, pře, pře, přechod. Ba, pane Kestere, to už je dobré. Já bych byl rád, abyste eh, opravdu eh, mohli nám říci. Teď pan, eh, Juro, paní Juroka. Vítám s tím tu otevřenou debatu o situaci v terénu. Je šokující, že migranti musí přicházet v takovýchto podmínkách a ti, kteří se o ně eh, mají starat, eh, jsou eh, v téměř obdobně obtížní. Co to přesně znamená a jak to funguje v praxi? Máte stabilní zemí, takže lidé nechtějí odcházet, to říkáte. Tak k tomu vám mohu akorát blahopřát k té vaší skvělé práci. A děkuji samozřejmě eh, za to, že neřešíte jenom problémy svých vlastních lidí, ale také o těch katastrofálních výsledcích navzdory eh, evropské pomoci, mezinárodní pomoci. Je tady eh, ta, to napětí mezi migranty a místními. A jako antropoložka i já jsem v evropských, v Evropě v přestěhovalských táborech viděla spokování potřeb migrantů. Spousta mladých lidí, eh, kteří, eh, se kterými jsem mluvila, mi říkalo o tom, jak měsíce nebo léta a trávili eh, na cestě do Evropy. Všichni hovořili o celém tom migračním biznisu, jak úplně o separátním o průmyslovém od... Oni opravdu mohou pomoci těm příchozím migrantům a jestli mohou zopakovat tu otázku. Každopádně bych chtěla vědět o, ta, více o fungování toho zákona, který e, z roku 2010, který kriminalizuje všechno, co souvisí s migrací. Paní Spinelli, prosím. Tím, že abychom splnili tento cíl, musí Evropa splnit své sliby. Jeden z těchto slibů bylo přesí dohoda s Nigerem pozastavená protože jsme měli pouze 30 případů přesídlení. Takže mě by zajímalo, zda by otázka na paní eh, Saminu Lauli. Jaké byly prá rozvojové pomoci? Já mám takový dojem, že vojenská pomoc eh, zde jsou poměrně negativní dopady. Není vlastně moc jasné z Nigeru, aby se k tomu vyjádřili. Děkuji. Děkuji paní Sargentini. A nebo paní Lambert a pak paní Sargentini, ale prosím, zkuste to stihnout za minutu. Já chci dát slovo našim hostům a čas nás tlačí, čeká nás další velké slyšení. Ano, děkuji. Já mám pár otázek, které chci směřovat na oba parlamentáře, které zdravím, jak moc se parlament angažuje v tom, aby zajistil, že to všechno bude dobře skloubeno, aby tady ta sociální koheze, o které jste hovořili, na mnoha místech jsme zaznamenali, že jakmile začne docházet k policejnímu násilí vůči jedné části společenství, tak u toho většinou nezůstane